Zápis z dnešního jednání bude předložen parlamentu v rámci příštího zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, tak usnesení, které jsme právě schválili, budou